Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Uh, prosím o pozornost. Uh, prosím členy tohoto výboru, aby mi laskavě věnovali pozornost. Um, můžete se podívat na mě. Děkuji. Omlouvám se, že začínáme se spožděním naši odpolední schůzi, ale skončili jsme samozřejmě dopoledne velice pozdě, protože jsme tady měli diskusi s hosty, která se protáhla. Tentokrát tady máme eh, Jean Martyho, který je naším pravidelným hostem, který je z generálního ředitelství obchod. A budeme mít slyšení na téma hodnocení funkčního období komise s ohledem na obchodní politiku. Blížíme se ke konci tohoto volebního období. Samozřejmě, že komise bude pokračovat až někdy do října. A, bude samozřejmě tady zkrácená možnost iniciativy a jde tedy o to, abychom provedli inventarizaci toho, co jsme vykonali za těch pět let, už je to skoro celé, od eh, Lisabonské smlouvy, která výrazně změnila institucionální rovnováhu mezi tímto parlamentem, radou a komisí. Je tedy čas, abychom si poslechli hodnocení toho, co bylo vykonáno, co se nepodařilo, pokud jsou i takové případy. A pak tady máme tedy zainteresované subjekty, které jsme si pozvali, aby také viděli, čím jsme se zabývali v této velice důležité oblasti politiky eh, Evropské unie. Takže vás tady znovu vítám. Pascal Kentem tady je z, Evrop- z Evropského fóra služeb, který je také pravidelným hostem, pan Lux Henrix tady je z, z Evropského združení pro řemesla a malé a drobné podniky, pak pan Nikolaj Sukov, ten zastupuje Rakouskou komoru eh, pracovníků a nakonec paní Karin Ullman, která je za prodem. Je to asociace která má co dělat s organizacemi pro rozvoj v Evropě. Čili i naši další hosté dostanou slovo, ale nejprve to bude zástupce komise, který nám řekne, jak se komise v tomto ohledu sama hodnotí. této oblasti politiky. My jsme zcela úmyslně tady napsali pro a proti, i když asi nemáte zápory, které byste zmínil ve vašem hodnocení. Především vám velice děkuji a rád bych vás ujistil a vážené posluchače, že ať už je situace jakákoliv, vždycky je co zlepšovat. Musíme tedy zachovávat skromnost. A to přesto, že se snažíme dělat, fungovat co nejlépe. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore, vážení členové eh, tohoto parlamentu za uspořádání tohoto slyšení, které je, přichází opravdu v pravý čas. A nejprve mi dovolte, abych zdůraznil dvě konkrétní věci, které se týkají obchodní politiky této komise. Rozdíl oproti předchozím letům spočívá v tom, že v minulém legislativním období jsme nejenom otevřeli, zahájili nová eh, jednání, ale také jsme několik jednání úspěšně dokončili a zahájili jsme implementaci nových smluv, protože zahájení eh, vyjednávání je výborná věc, ale cílem není jenom je uzavřít, ale také posléze je realizovat ku prospěchu občanů Evropské unie, aby byl nastartovan růst a byly vytvářeny pracovní příležitosti. Také máme nedbývalé rozsáhlý program, protože nikdy nebyl, se nekonalo zároveň tolik eh, jednání s tolika důležitými partnery, včetně vyspělých průmyslových zemí, jako je Kanada, Japonsko a Spojené státy a více než kdy dříve. Obchodní politika je teď zcela pevně ukotvena v reformách komise, které směřují k překonání hospodářské krize a k tvorbě růstu a pracovních příležitostí. Výsledkem toho je, že obchodní politika teď získává daleko větší politickou viditelnost. Já bych se zmínil o třech záležitostech. První otázka, co nám dal obchod? za druhé rostoucí význam rozvoje v naší práci a za třetí změny, které přinesla Lisabonská smlouva. Nejprve k tomu, co jsme docílili v oblasti obchodu. Tady mám e, kladnou zprávu. Chci se zejména zmínit o, o, o dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou, ale také mezi naším partnerství o ekonomi- e, dohodě o partnerství, partnerství s Kolumbií, Peru a centr se Střední Amerikou. Pokud jde o dohodu s Koreou, tak ta je zajisté dobrá pro Evropské unii, protože díky tomu značně vzrostl náš podíl na trhu pro dovozy do eh, Koreje. Já nebudu hovořit eh, o podrobnostech, ale o 25% neboli o 7 miliard euro. Vzrostl náš vývoz v druhém roce při implementaci této dohody v porovnání předtím, než vstoupila v platnost, což bylo v roce 2011. Navíc eh, vývoz Evropské unie do eh, Koreje stoupl o 40 v porovnání s předchozím rokem, tedy s rokem před vstupem z dohody v platnost plus ke Koreji jsme dokončili vyjednávání eh, se Singapurem a dosáhli jsme politické dohody s Kanadou. Konečně eh, jsme začali vyjednávání eh, o významné dohodě s Amerikou a Čínem a o, a o dohodě o investicích s Čínou. A to jsou velice důležité dohody. Samozřejmě, že nikoho by to nepřekvapilo, Eh, že nám o tohle jde, když se podíváme na tom, jak to bylo ještě před třemi roky. Také chceme uzavřít eh, takovéto dohody eh, se státy jihovýchodní Asie a se zeměmi středozemí. Ukazuje se, že naše vyjednávací agenda se přesunula z eh, multilaterální hlavně k bilaterální dimenzi, což ale nenaznačuje, že by se nějak změnil náš národ, názor na prospěch, který plyne z multilaterálních dohod a z multilaterálního uspořádání VTO, ale bylo nám to vnuceno okolnosti, které jsou nám dobře známy. Bez ohledu na to jsme i nadále prosazovali multilateralismus, protože ten je nám stejně blízký jako vám. Evropská unie napomohla tomu, aby První eh, multilaterální obchodní dohoda byla uzavřena v Bali. První od založení VTO. Mnozí z vás tam byli, konkrétně tam byl pan profesor Moreira. Navíc tato smlouva obráží také eh, vyváženým způsobem členství VTO Konkrétně jsou tam také vyváženě zastoupeny rozvojové státy. V kontextu VTO bych se také zmínil o plurilaterálních iniciativách, to je například iniciativa o službách TISA a nedávná nová iniciativa týkající se zelených produktů. Já připomínám, že eh, nám jde o to, aby toto bylo poté posléze multilaterální. Tradičním účelem obchodních jednání je otevírat nové trhy a investiční příležitosti pro evropské podniky. To nadále platí. Také 90 budoucího růstu se bude hrát mimo Evropskou unii, ale my za posledních pět let jsme také systematicky rozvíjeli obchod jak jsme to naznačili v našem sdělení z ledna 2010 o růstu a vývoji. Dva příklady. Za prvé, eh, eh, reformovali jsme všeobecný systém preferencí, který je teď více zaměřený tak, aby eh, se s přímou konkurencí zacházelo férově. Nadále jsme pokračovali v jednání s IPA a s východní a jižní Afrikou jsme je finalizovali a už je končíme se s partnery se západní Afriky. Takže došlo k například k důležitému zasedání v Dakaru, bylo to minulý víkend, kde Eh, se účastnil náš komisař a byl tam přítomen prezident Makisar. Za druhé, Evropská unie a její členské státy jsou i nadále největšími dárci, pokud se týká pomoci pro obchod 9,5 miliard v roce 2011. Za třetí, dále jsme potvrdili svůj závazek, že chceme systematicky eh, rozvíjet, eh, pomáhat rozvoji a to, k tomu také nas obsvědčují kapitoly, které jsou v těch obchodách, které eh, jsou, ehm, se vyjednávají sporu s MOP, s vládou Gamblaneše a s USA v červenci 2013 po tragédii jsme zahájili pomoc tak, aby pracovní a bezpečnostní standardy se tam uplatňovaly a aby se podnikání v textilním sektoru odehrávalo odpovědně. A v neposlední řadě, v posledních pěti letech spolupracujeme s vámi na implementaci Lisabonské smlouvy. Za prvé navrhli jsme a spolu s vámi jsme dokončili dva balíky, balíčky Omnibus o e, aktech přenesené pravomoci a implementační aktobusy. Bylo to možná trošku méně optimu omnibusu než v některých jiných politikách. Za druhé, začali jsme eh, utvářet evropskou investiční politiku. Jsem si vědom toho, jaké jsou názory tohoto výboru protože eh, to je Eh, eh, eh, jak je to tedy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, že se na to nedíváte až tak pozitivně. Ale my teď navrhujeme nařízení, my děláme to, co musíme dělat, také musíme udělat nařízení, které se týká finanční odpovědnosti a neměli bychom rozhodně tady nějak ustupovat nebo polevovat. Také vyvíjíme, vypracovává nový vyvážený Ehm, přístup k ochraně investorů. Zahájili jsme jednání o investicích s Čínou a zahájíme takováto jednání s Myanmarem. A budou tady nové dohody, nové kapitoly o investicích. Nicméně pravda také je, že nebylo vůbec snadné tuto politiku vytvářet a že je dost členských států, které zatím mají pořád ještě s tím eh, problémy, že tyto investice jsou teď i v kompetenci Evropské unie. Bohužel jsme nemohli počítat s velkou podporou Evropského parlamentu. Nakonec bych se zmínil ještě o vztazích mezi komisí a parlamentem. Myslím si, že to je vynikající, i když ne vždycky všechno vidíme stejně. Ale obecně za to máme mnoho společných cílů v oblasti obchodní politiky a také Často se prováděly analýzy tak, aby se zajistilo, že mezinárodní pravidla se také respektují. Zapojili jste se také do um, vytváření eh, obchodní politiky, čím se zvýšila jejich legitimita a transparentnost. Doufám, že můžeme počítat s touto vynikající spoluprací i během budou příštího eh, volebního období. Eh, pokud někteří z vás, nebo kdo z vás se sem zase vrátí po volbách a pokud budete mít chuť se zapojit do práce tohoto výboru, budete mít hodně práce, abychom konsolidovali společně to úsilí, které jsme vynakládali společně po těchto několik posledních let. To je tedy můj poslední závěr a chtěl bych připomenout, že rozhodně nesmíme být sebeuspokojení. Jsou tady samozřejmě klady v tomto programu, ale jak už jsem říkal, vždycky se dá hledat co zlepšovat. A my se musíme snažit teď dosahovat konkrétních výsledků výsledků u všech bodů programu, které jsme zahájili a jsou rozsáhlé a potřebujeme to v patřičnou dobu uzavřít a to ku prospěchu evropských občanů a ve prospěch růstu a pracovních příležitostí. O to v první řadě jde. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já eh, doufám, že Eh, budete v příštím období často se ptát na názory tohoto výboru, který se stal velice atraktivním. Dalším řečníkem eh, bude řídící ředitel eh, z Evropského fora služeb. Vítám vás, Paskala, tady. Eh, vyjednáváme tedy služby v rámci TISA a ptám se vás tedy, jak vy se díváte na to, co dělá, eh, co udělal za těchto pět let parlament a komise. Mnohokrát, pane předsedo, děkuji také za toto pozvání. Eh, Sdílíme celou řadu názorů, které nyní zazněly, protože si myslím, tento výbor dosáhl velice dobrých, konkrétních výsledků Rád bych předložil takový seznam, o tom se zmínil už pan Marty, ale je důležité, abychom se na to podívali, protože pokud to srovnáváme s předešlými komisemi, tak nejen, že jsme uzavřeli celou řadu dohod, tak se nám podařilo také tyto dohody implementovat. Takže čekali jsme na to velice dlouho. Má organizace byla vytvořena k tomu, abychom řešili pouze GATSA, a DDA. Nyní konečně jsme dosáhli konkrétních výsledků. Nebudu procházet celý ten seznam, protože nemáme dostatek času, ale je to dlouhý seznam vynikajících výsledků a to musíme zdůraznit. Už jsme říkali o výsledcích jednání v Ženevě. Měli jsme dohromady šest kol a 20 zemí se účastní tohoto vyjednávání, další kolo jednání bude příští rok. Co se týče jednání v Bali, eh, to se týká eh, usnadnění obchodu, to je také velice dobré, ale celá řada společností, které poskytují své zboží, služby přes hranice, jedná se o nejrůznější dopravní eh, společnosti nejrůznějšího typu, takže jsme velice rádi, že jsme uzavřeli eh, dohodu, nebo spíše jednáme o dohodě o zeleném zboží. Netýká, netýká se to pouze kvot, ale eh, týká se to také životního prostředí a dalších služeb. A jsme rádi, že jste řeší v této skupině, jinak by to zasahovalo do TISA. Co chceme zajistit, je větší přístup na trh i další věci. Jednak máme zajištěný přístup ze strany evropských společností a jejich služeb, které poskytují například právní služby, účetní služby do oblasti telekomunikace, ekologických služeb, energetiky, dopravy, námořní dopravy. Je pravda, že těžko eh, vidět konkrétní výsledky eh, v obchodu se službami, je to trošku složitější, ale eh, během těchto let, kdy vzájemně obchodujeme se službami, je patrné, že jsme se dostali na nové trhy. Také máme zajímavý přístup na trh v oblasti veřejných zakázek a často je to nahlíženo velice úzce jako o e, trh se zbožím, ale jedná se o služby. Například máme přístup na centrální úroveň, nižší úroveň, na úroveň nemocnic, univerzit, čili tam mají naše společnosti možnost účastnit se veřejných zakázek. Další oblast je mobilita lidí. To je takový žargon v rámci GATS. Znamená to, že lidé nebo společnosti spíše vysílají své pracovníky do společností, do zahraničí, ale i naopak. Musíme lákat také odborníky ze zahraničí do našich eh, společností. Co se týče ochrany investic, to bylo, myslím, zmíněno. Chceme získat konkrétní výsledky, nemáme ještě konečný text síta, musíme to překontrolovat, zanalizovat, ale jsme si jistí, že máme zajištěnou dobrou ochranu, k tomu se vrátíme později. Chceme zajistit také větší transparentnost v oblasti nařízení. To chtějí všechny společnosti, které obchodují se službami. V rámci FTA, v rámci veškerých vyjednávání, kapitola o spolupráci v oblasti nařízení, v oblasti vnitrostátních úprav, to je nesmírně důležité pro podniky. Další důraz na regulační začlenění, zapojení. Uvidíme, kam postoupíme v rámci TTIP. Nicméně finanční služby například jsou velice zajímavou oblastí v tomto ohledu. Další zajímavá věc je, jakým způsobem se díváme na vzájemné uznávání kvalifikací, vzájemné uznávání licencí, norem, čili místo toho, abychom měli dvě sady, kdy tyto podniky se potom musí obracet na různé orgány, tak by bylo dobré, kdyby se to zakomponovalo, aby odváděli stejnou práci, aby i ty orgány poskytovaly stejné licence, stejná oprávnění. Já doufám, že tak to bude vypadat eh, především v těch budoucích smlouvách. To je to pozitivní. Pochopitelně ještě celá řada věcí musí být dořešena. V první řadě je to vyjednávání TISA, eh, vyjednávání v oblasti služeb, protože teď trošku nás zastavilo GATS a DDA a bohužel eh, oblast služeb se dala, dostala trošku do slepé uličky kvůli zemědělství. Chceme v Ženevě prosazovat vyjednávání o obchodu se službami, ale chceme mít také větší počet skupin, které se účastní z těchto zemí, protože do této chvíle země, které jsou okolo stolu, a to je dobře, že tam jsou, i když máme větší ambice, chtěli bychom eh, předělat eh, určité sektory, konkrétní disciplíny, zapojit více jednak zemí, ale i více služeb. Dále na dveře klepe Čína, která chce vstoupit do vyjednávání. Bohužel naši přátelé v USA to vidí trochu eh, negativně, nejsou si úplně jistí, zda se Čína chce skutečně účastnit těchto vyjednávání, ale my tvrdíme, vpustme je dovnitř, uvidíme, jak to všechno dopadne, není třeba předem přijímat jakékoliv rozhodnutí. Připustme k těmto jednáním a jakmile bude něco konkrétního na stole, tak eh, dobře. Pokud ne, můžeme to vyjednávání zcela určitě ukončit bez Číny. Ale pustme je dovnitř, protože Čína nyní v podstatě brání jiným zemím, aby se účastnili těchto jednání. Indie, různé arabské země se mohou připojit, pokud se zapojí i Čína, takže i v tomto ohledu bychom měli zajistit nárůst eh, účastníků. Co se týče BRICS, Brazílie, Ruska, Indie ani země ASEANu, ty se nechtějí v tuto chvíli zapojovat do TISA, takže bychom měli zajistit také větší přístup na tyto trhy. Eh, celá řada dohod nebyla dokončena, sice jednání byla zahájena, ale v tuto chvíli monitorujeme, co se děje v rámci vědnávání, která byla zahájena například s Malezií, s Větnamem, Tajskem. Tyto země ASEANu jsou velice důležité pro obchod se službami, takže bychom chtěli zajistit větší pokrok. Dále Indonésie je a není ochotná eh, zahájit vědnávání, neustále váha, takže bychom chtěli Indonésii, aby jednala s Evropskou unii, protože eh, Indonésie má 450 milionů obyvatel, je to ohromná země, takže to je velice slibný trh, slibná země. Dále TTIP eh, a eh, velká dohoda FTA s Japonskem, na to se chceme také soustředit, uvidíme, zase nám to povede. Takže jsou tady velké přísliby, ale musí se to vše dotáhnout do konce. To jsme dali trochu stranou, protože tyto partneři v tuto chvíli nejsou úplně eh, ochotni vše dojednat, ale zahájili jsme jednání s Mercosurem, s Indií. To jsou dva velcí partneři, ale bohužel tam není příliš velký pokrok. Doufáme, že v budoucnosti se nám podaří opět eh, znovu zahájit spolupráci. TTP také bylo zmíněno. Jsme trošku eh, zklamáni, že Evropská dohoda o partnerství neřeší vůbec obchod se službami a to těmto zemím příliš neprospěje, protože eh, by se nebo se budou vyhýbat eh, závazkům eh, právě v oblasti služeb. Takže ten vývoj tam není moc dobrý, čili je důležité, aby byl dán důraz na to, aby i tyto země jednaly o obchodu se službami. A na závěr nicméně celá řada prvků v obchodní politice může být zlepšena. V první řadě si myslím, že komise musí také uznat význam dovozu. Dáváme velký důraz na vývozy, to znamená, aby naše podniky prodávaly do zahraničí, ale je zapotřebí také zajistit, abychom měli dostatečné dovozy, dobré varianty, alternativy pro naše spotřebitele za levnější ceny. A já vím, že komise je už v této oblasti hodně aktivní, už jsme nastavili eh, trošku více rovnováhy, ale musíme vyslat ještě větší signál do parlamentu i do našich členských států. Co se týče jednání o volném obchodu, tady bych chtěl jenom připomenout, že hlavním cílem je skutečně obchod, je podnikání. A komise zajistila dobrou rovnováhu, co se týče přístupu na trh, regulačních aspektů daných vyjednávání, ale je tady velký důraz ze strany členských států, ale i Evropského parlamentu, abychom prosazovali věci, které nejsou úplně spojené s obchodem. Jsme rádi sice, že jsou součástí ehm, těchto dokumentů, je to CSR, otázka trvožitelného rozvoje, otázka životního prostředí, pracovní síly, ale Nakonec musí být jasné, že tyto FTA jsou zaměřeny především na obchod. Další námět je více finančních prostředků pro DG Trade. Pokud příští komise má být aktivnější v obchodu, tak se musíme zaměřit na evropskou ekonomiku, tak jak říkal pan generální ředitel. Ten růst bude ale hodně také mimo Evropu, takže by bylo dobré, aby DG mělo více prostředků. Dále zaměření na implementaci těchto dohod volného obchodu, to je také důležité. Dále větší transparentnost v obchodě s obranými prostředky, dále také více statistik v FDA. Víme, kolik se prodá například lahví eh, s vodou z a do Evropské unie, ale neznáme Eh, obecná čísla z obchodu a to se musí zlepšit. A také členské státy by měly být mnohem aktivnější ve své podpoře při prosazování obchodu, protože komise zde v Bruselu eh, je nám to všechno jasné, ale na úrovni českých států to možná zase tak jasné není. A na závěr opět sektor služeb. Máme tam otázku určitých defenzív, jednak je tady audiovizuální sektor, ale také stavební průmysl. Celá řada podniků žádá, aby komise zajistila reciprocitu v oblasti veřejných zakázek. To by jim přišlo užitečné, eh, především oblast antidumpingu ve stavebnictví. To je velice důležitá věc. Děkuji mnohokrát. Jako další bude pan Henriks, který je ředitelem politik pro malé a střední podniky a jejich asociaci. Vzhledem k tomu, že malé střední podniky jsou velice důležité pro evropskou ekonomiku, poslechneme si vás s velkým zájmem. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat vašemu výboru za to, že jste mě pozvali na dnešní slyšení. Jak jste řekl, malé a střední podniky jsou velice důležité v evropské ekonomice. 99,8 eh, všech podniků jsou malé a střední podniky. Eh, nemáme ambice mm, přednést eh, plné posouzení aktivit komise v oblasti obchodu, tak jak je agenda tady na toto téma komise opravdu velice široká, takže se ve svých poznámkách omezím pouze na obecné aspekty obchodní politiky. Eh, především první poznámka, kterou chci říci, eh, že pan Demarty jako generální ředitel DG obchod mm, je důležitý z hlediska toho, jak eh, DG Trade komunikuje s partnery. V posledních letech eh, jsme měli řadu příležitostí pro komunikaci s DG Trade. Myslíme si, že komunikace mezi partnery, všemi partnery a komisí by měla a mohla se ještě dále zlepšit. Větší transparentnost, větší účast partnerů, zejména do budoucna, jsou důležité, protože jeden z důvodů tady byl právě nedostatek transparentnosti. Proto se to eh, například ve věci akta. Eh, my zdůrazňujeme větší, potřebu větší transparentnosti. Konkrétně například termíny jsou někdy velice krátké pro předložení poznámek o různých složitých témat, jako jsou služby a investice. Komunikace mezi komisí a dalšími partnery se zlepší, když termíny budou trošku eh, více přizpůsobeny konkrétním tématům. Také větší transparentnost je zapotřebí, protože pro nás to je vlastně eh, tady největší problém. Obchodní politika, a vy mě možná řeknete, to je také e, úkolem naší organizace. Ano, to je pravda, ale potřebujeme pomoc komise. Obchodní politika musí být lépe si vyjádřena vůči malým a středním podnikům Eh, nemůžeme klást pouze důraz na vývoz, ale také na dovoz. Velice často eh, celkový dopad obchodní politiky na všechny malé a střední podniky v Evropě, a to se často neví, eh, je taková, že je velice těžké sledovat agendu komise v oblasti obchodu bez konkrétních znalostí. Obchodní politika by se měla lépe eh, jak si věnovat malým a středním podnikům. A často je ta politika příliš abstraktní, často je eh, tak vzdálená eh, malým a středním podnikům přímo v praxi, dokonce ale i jejich organizacím. V praxi je zapotřebí lepší porozumění a také uh, lepší přijímání evropské obchodní politiky ze strany malých a středních podniků a také ze strany evropských občanů. Vypracovávání fact sheets, například o ochraně investic nebo ISDS nebo podobně, to je také velice důležité. Dále otázka eh, obchodní obrany. Eh, tady je Eh, otázka, kdy například komise předkládá různé návrhy pro modernizaci tady, eh, té, to nástrojů obchodní obrany, aby se, zlepšila, eh, aby se zlepšilo sdílení informací, transparentnost a to všecko má velikou hodnotu pro malé a střední podniky. Pro ně je to velice klíčové, když podnikají. Také otázka stability například má velice jasné dopady. Pro všechny stabilita prostředí, to je velice důležité a pro ty malé podniky je to ještě důležitější než pro velké. Nástroje ochrany obchodu, ty eh, jsou, eh, ty jsou eh, důležité například zaváděním větší flexibility do prahových hodnot a také plánované eh, přeskum eh, termínu jde správným směrem, ale stále jsou ty termíny pořád ještě velice krátké. V praxi jsou vlastně nereálné. Ehm, postupy by měly být eh, dostupné kdekoliv je to možné a když to možné není, tak je třeba použít uživatelsky přívětivých nástrojů, pro přístup k relevantním dokumentům, dotazníkům a podobným nástrojům. Vítáme také vypracování eh, pokynů eh, a dalších eh, nástrojů jako další krok ke zvýšení transparentnosti. To umožní podnikům lépe posoudit svou situaci. A dále také eh, bychom byli pro eh, upgrade eh, helpdesku. Helpdesk sehrává velice důležitou úlohou pro malé a střední podniky, protože vlastně umožní vyhnout se vysokým právním poplatkům. Dále otázka ne obecně eh, aktivit eh, eh, DG Trade, ale otázka internacionalizace malých a středních podniků. A to se stává stále důležitější, protože se očekává do roku 2015, že 90 ekonomického růstu bude probíhat mimo EU. V současné době jen 43 malých a středních podniků pracuje v mezinárodní dimenzi. V mezinárodní dimenzi mám na mysli jak dovoz, tak vývoz. E, evropské podniky se budou muset orientovat do zahraničí, aby podporovali růst v Evropě. Tady vidíme potenciál pro e, Evropu a to je e, další hodnota pro již existující iniciativy, jako například přístup na trh, obchodní politika a databáze o obchodní eh, přístupu, eh, kde eh, je evropská dimenze a k tomu se ještě připojují některé vzdělávací programy specifické pro konkrétní zemi, vypracování evropské strategie, která může poskytovat informace o trzích konkrétních třetích zemí. to malé a střední podniky velice očekávají, velice potřebují. A dále je tady také dobré mít určité mechanismy a struktury, které mohou zvýšit eh, účinnost již existujících eh, organizací služeb. Internacionalizace, to je proces a aby byl úspěšný, Eh, potřebuje určité podpůrné služby na místní úrovni a ne pouze v zahraničí. Takovýto přístup nebyl do posud dostatečně brán v úvahu v iniciativách Evropské komise a z hlediska využívání rozpočtu, eh, pokud jde o služby, které se nabízejí v různých členských eh, státech, kde by bylo možné je daleko více podporovat. Dále VTO. Vítáme výsledky Eh, konference na Bali a myslíme, že jednání by rozhodně mělo pokračovat. Politika současné komise eh, vůči VTO Eh, je oceňována při eh, uzavírání eh, dohod o volném obchodu s třetími zeměmi. Myslíme si, že volný obchod vede k hospodářskému růstu a lepší zaměstnanosti. To je rozhodně velmi pozitivní pro EU. Vždy dáváme přednost multilaterálnímu přístupu, kromě bilaterálním jednání, která jsou někdy naprosto na místě. Vítáme také Eh, ochranu duševního vlastnictví. Dohody o volném obchodu jsou vlastně standardizovaným postupem, tak jak se to vyvinulo a eh, zahrnuje to také ochranu práv duševního vlastnictví vlastně ve všech dohodách o mm, volném obchodu. Malé a střední podniky mají problém s obranou svých práv duševního vlastnictví a to zejména v mezinárodním kontextu, ale i eh, obecně. Princip reciprocity je tady eh, zapotřebí, je zapotřebí mít kontrolní eh, opatření. Mm. Také si ceníme zaměření na snižování necelních překážek obchodu v těchto dohodách. A v neposlední řadě, eh, pokud jde o TTIP, Samozřejmě vítáme jednání o TTIP a také očekáváme hospodářský růst a vyšší zaměstnanost díky TTIPu. Eh, ve srovnání s dalšími eh, dohodami eh, o volném obchodu, vzhledem k velmi blízko, velké blízkosti ekonomik EU a USA, tak si myslíme, že tady bude daleko větší zapojení mnoha partnerů Poradní skupina, která nedávno byla vytvořena komisí, tady eh, si myslíme, že by bylo dobré vložit ještě novou kapitolu eh, do TTIP, pokud jde o pra obchodní pravidla a přístup. Děkuji a doufám, že jsem se časově omezil na vhodnou dobu. Děkuji a nyní pan Soukup. Ten je odborníkem v rakouské pracovní komoře. Vítám vás, prosím, a dávám vám slovo. Uh, Dámy a pánové, přeji vám příjemné odpoledne. Dovolte, abych panu profesorovi Moreirovi Eh, eh, poděkoval za pozvání, aby i naše komora přispěla k tomuto veřejnému slyšení a hodnocení toho, co komise nyní vykonala v tomto období eh, v oblasti obchodní politiky. Nejprve se zamyslíme nad tím, jaké cíle by tady měly být, než budeme kriticky posuzovat aktivity komise a horizontální otázky, které jsou pro nás důležité. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy obecná eh, obec, eh, obchodní politika musí být eh, podle článku 3.5 zaměřena na vztahy se širším světem a jedná se o to, aby se k tomu přispívalo k udržitelnému vývoji, k solidaritě, vzájemné úctě mezi národy, k volnému a svobodnému obchodu, vykořenění eh, chudoby a ochraně lidských práv. A myslím si, že v kontextu dnešního hodnocení je velice nezbytné, abychom hodnotili soudržnost, koherenci politiky, tedy zda obchodní politika komise skutečně přispívá k dosažením těchto cílům i v praxi. Eh, jaká je hlavní orientace Evropské obchodní a investiční politice. Za, za jde o program rozsáhlé liberalizace eh, přes hraniční otázky a často se vyžadují, se také eh, očekává, že bychom se prostřednictvím obchodu mohli dostat s krizem. To jsme našli v komun- ve sdělení komise z roku 2010, ale myslíme si, že to je trochu zavádějící. Asi 88% konečné poptávky po zbožích a službách z Evropské unie vzchází ze samotné Evropské unie. Tedy eh, domácí poptávka v jednatném trhu je daleko rozhodnější pro rozvoj evropské ekonomiky a proto tuto poptávku je třeba posilovat. Vzhledem k cílům této politiky a eh, k síle vnitřního trhu si myslíme, že Evropská unie má i odpovědnost, i schopnost měnit politiku tak, aby se posilovala domácí poptávka v Evropě Evropské unii a aby se také dbalo na spravedlivou distribuci a posilování sociálních a ekologických standardů ve vnějších stazích. Pokud jde o úroveň obchodních eh, eh, vyjednávání, vidíme to tady graficky, vidíme, že je stále větší přesun k bilaterálním eh, dohodám o volném obchodu. Od té doby, co tady máme novou globální strategii Evropské unie, vidíme, kolik je bilaterálních a plurilaterálních bilaterálních materiálů, jako je TTIP. A e, vidíme také, že to trošičku může podkopávat jednání na multilaterální úrovni. Měli jsme také teď nedávno jednání na úrovni ministrů v rámci VTO v Bali, ale nemyslím si, že to znamená už oživení multilateralismu, protože mnoho komponent z agendy rozvoje z Doha se zdaleka ještě neblíží ke kompromisu, ale chtěl bych vám připomenout, že multilaterální úroveň je bez tak důležitá. Nyní bych se chtěl zmínit o některých zásadních horizontálních otázkách v souvislosti s řadou um, obchodních dohod, které Evropská unie má počínaje eh, pracovně právními standardy. Jsme rádi, že tam v těchto dohodách je, jsou i kapitoly o udržitelnosti. Týká se to i sociálních a eh, environmentálních ustavení, ale jsou tam i nedostatky. Na rozdíl od ostatních kapitol tato ustanovení nelze prosazovat úplně. Jestliže se narušují ustanovení kapitoly o udržitelnosti, pak to může vést jenom k vládním jednáním a k doporučením, která nejsou závazná, což znamená, že tato ustanovení jsou podřízena jiným částem těchto dohod. Proto požadujeme, aby mechanismus eh, všeobecného řešení sporů se uplatňoval i na tato ustanovení, pokud dochází k trvalému porušování pracovně právních norem. Myslíme si, že by se za to měly ukládat eh, eh, peněžní sankce. A také pokud jde o kapitoly udržitelnosti, musí tady být výslovná a závazná povinnost ratifikovat, realizovat a uplatňovat eh, všechny pracovně právní standardy Mezinárodní organizace práce a další její úmluvy. Ale pokud, respektive když se podíváme na dohodu o volném obchodu mezi EU a Korea, pokud je o trafikaci pracovně právních standardů, pak je tam jenom velice slabá formulace, že by se mělo pokračovat v úsilí, aby se eh, základní úmluvy MOD ratifikovali touto zemí, protože oni to pořád ještě neudělali. A Korea zatím ještě z osmi standardů Mezinárodní organizace práce neranifikovala čtyři. Eh, hlavně problematické jsou tyto dohody z Peru a z Kolumbii, protože jejich závazek efektivně realizovat tyto standardy podkopává eh, ustanovení, že finanční a eh, technické možnosti je třeba brát v úvahu. Eh, Kolumbie je momentálně pro odboráře nejnebezpečnější a eh, proto tedy eh, Rakouská komora je proti ratifikaci této dohody, jestliže se tohle nedá prosadit. Chtěl bych také zdůraznit význam for a dialogu občanské společnosti. To je moc důležité, aby se udržoval dialog mezi sociálními partnery, nevládními organizacemi a úředníky těmi, kdo zastupují strany těch dohod o volném obchodu. Ale my také navrhujeme, že tam, kde je to důležité, by eh, vlády měly být povinné reagovat na eh, stížnosti ze strany nevládních organizací a dalších partnerů, pokud jde o kapitoly udržitelnosti. Dále přístup komisi k ochraně investic. To nás také trošičku znepokojuje vzhledem k současným vyjednáváním. Tady ehm, chce komise dávat ISDS, což by umožnilo, aby aby multilaterální společnosti napadaly některá rozhodnutí na eh, eh, arbitrážních soudů. Například, když politická opatření eh, brání dosažení očekávaných zisků. A vlastně i pohruška, výhruška takovýchto stížností nebo žalob může velice ohrozit prostor národní politiky pro demokratická svrchovaná rozhodování. A také z právního hlediska to prostě narušuje právě právní vnitrostátní systém, což je ohrožením i místních investorů. Je spousta důkazů o tom, že dochází k velkým střetům zájmů v těchto případech i SDS mezi účastníky arbitrážních řízení. A myslím si, že je to velice problematické, protože tyto arbitrážní soudy vlastně rozhodují o obrovských částkách mm, peněz daňových poplatníků za zavřenými dveřmi. A z právního hlediska je to také vysoce problematické logické, protože odvolání není přípustné. Proto je tady plno důležitých příkaus, které mohou ilustrovat, že opravdu je tady mnoho hrozeb a my jsme velice proti ISDS. Eh, například švédský podnik eh, dostal kompen, obrovskou kompenzaci od německé vlády a bylo to na základě pravidel o Eh, dvojstranných investicích. Jednalo se o ekologické standardy pro uhelné elektrárny. Nakonec se to urovnalo mezi strany, a do, ale došlo prostě k zeslabení z těchto standardů. V roce 2012 zase týž podnik žaloval Německo. Takže to ukazuje, že i průmyslové evropské státy E, nejsou chráněny před takovýmito nebezpečími. Dříve jsme si mysleli, že by se to mohlo týkat pouze rozvojových zemí, že by se museli bát těchto kaus v rámci ISDS. Komise provádí veřejné konzultace o investičních záležitostech, ale myslím si, že tento přístup nestačí vzhledem k tomu, že tatáž ustanovení mají být i v dalších smlouvách, ku příkladu v dohodě CETA. Uh, kde eh, vůbec se nedělají takovéto veřejné konzultace, neboli se s nimi nepočítám. Teď přejdu k další věci, která je také vysoce závažná pro nás a je to zabezpečení veřejných služeb. Z našeho hlediska veřejné služby musí být naprosto vyloučeny z působnosti dohod o obchodu. O tom už jsme hovořili části. I současné, i budoucí politiky musí definovat to, co je předpokládáno za tyto služby na místní a národní úrovni a jak se to bude regulovat konkrétně. Komise teď přichází s novými ofenzivními přístupy v oblasti vyjednávání o liberalizaci služeb. A co nás hlavně znepokojuje, je, že TTIP eh, přichází s takzvaným přístupem negativního eh, seznamu. Eh, takže tam by mohl být, a myslím si, že to by nemělo být precedentem pro nějaká další eventuální jednání. Nyní bych chtěl ještě zmínit, že, že je tady nedávná občanská iniciativa Právo na vodu, což je velice důležitým příkladem, jak je nutné veřejné služby chránit a týká se to i vnějších vztahů. Znamená to, že je třeba zajistit, aby se eh, veškeré povolování veřejných služeb eh, netýkalo nebo neprobíhalo to v rámci dohod o volném obchodu. Pak otázky transparentnosti. Nemyslím si, že obchodní politika je jenom o biznesu. Víme, že je tady celá řada oblastí politiky, kterých se to týká a na obchodní politika dopadá nakonec na celou společnost. Proto si myslíme, že ehm, aby tady byla skutečně demokratická rozhodování, která by byla legitimní, jednání ve veřejném prostoru, není odůvodněné, aby ta jednání byla tajná, že to jde proti zásadě dobré správné zprávy. Proto bychom chtěli navrhnout, aby mandáty a dokumenty vyjednávání Evropské unie byly přístupné pro eh, širokou veřejnost, aby o nich mohla diskutovat a aby se také vedly konzultace s zainteresovanými stranami. To už jde za rámec dialog s, veřejnou, s veřejností a že Evropský parlament by měl být zapojen do všech stádií vyjednávání obchodu. To jsou velice důležité návrhy, aby evropská občanská, pardon, obchodní politika stála na demokratičtějších základech, než je tomu dnes. Další bude paní Karin Ulmen z Aproveru což je asociace Světové rady církví, která ehm, ve vztahu k organizacím rozvoje. Děkuji mnohokrát. Byla jsem také členkou Concord, takže hovoříme jménem za rozvojovou komunitu. Účastnili jsme se tří zpráv, kdy jsme se zaměřovali právě na oblast rozvoje a bohužel vypadl mikrofon. Většina návrhů, které činí nevládní organizace v oblasti rozvoje, se týká eh, reform v oblasti obchodu, ale bohužel to nebylo zohledněno v náležité legislativě. To je taková poznámka na úvod. Co se týče globální Evropy, tady je důležité zajistit koherentnost, také zde máme opatření v oblasti lidských práv, investice, transparentnosti, máme k tomu několik doporučení. Co se týče Lisabonské smlouvy, tak zde je patrné, že obchodní politika Evropské unie vytváří také externí zahraniční politiku Evropské unie. Tato oblast je stále slabá, není dostatečně koherentní ze strany členských států a to vyvolává velké obavy. Tato agenda neustále narůstá a jakoby předurčuje Eh, směr zahraniční politiky. Také eh, vidíme spíše kvantitu a ne kvalitu v oblasti růstu. Co se týče HDP a růstu, tak to není zohledněno v oblasti trvalého udržitelného rozvoje a v sociálních ekonomikách. Také jsme to zmiňovali v posledních letech eh, DG Trade. Když se podíváme na VTO a plurilaterální, multilaterální nebo bilaterální dohody, tak je patrné, že Evropská unie může hrát na těchto různých hřištích, ale neznamená to, že všechny členské státy mohou využít všech těchto vrstev. Jeden příklad je eh, eh, zemědělská politika, exportní prostředky, když se podíváme na vyjednávání z EPA, dochází k eliminaci dovozních eh, dotací, což se musí řešit a je důležité, abychom měli nejen typy vyjednávání plurilaterálních, multilaterálních a bilaterálních, ale musíme se zaměřit na to, aby se země dostávaly do slabé pozice. Co se týče trvalé udržitelnosti a této kapitoly, Chceme, aby to bylo smysluplné, aby to bylo uplatňováno. Bude to také velká výzva pro celou řadu z nás, abychom se smysluplně mohli účastnit těchto kapitol, které byly vytvořeny pro různé dohody v volném obchodu. Co se týče koherentní politiky v oblasti rozvoje, tady dochází k určitému konfliktu zájmu mezi rozvojem a obchodem. V podstatě Víme, že obchod může být progresivní, regresivní, ale záleží na institucích v daných zemích, jaké tam mají politické, sociální orgány a také optimální alokace výroby není nutně zajištěna výsledky FTA. Co slyšíme, že ty dopady jsou ponechány spíše pro domácí politiky. A nemůžeme to delegovat takto na domácí politiku. Musí to být součást našeho přístupu, jakým způsobem obchod má dopad na různé zájmy v daných zemích. Víme, že díky tomu vzniká celá řada napětí v těchto rozvojových zemích. Musíme se tedy dívat na liberalizaci trhu a na to, jak to zapadá do sociálního rozvoje a dalších typů rozvoje, abychom mohli smysluplně tyto politiky prosazovat. Co se týče některých obchodních iniciativ, včera jsme slyšeli také IPA. Na půdě tohoto výboru to vyhodnocení je hodně smíšené. Je patrné, že některé africké země chtějí prosadovat eh, obchod, protože zároveň tím získávají pomoc, takže to dělají z tohoto důvodu, ale slyšíme také hlasy občanské společnosti, že chtějí zajistit svůj vlastní ekonomický růst ve svých zemích, aby se také zaměřili na otevření trhu a na export. Takže jde o to, do jaké míry a jakým způsobem IPA bude ovlivňovat evropské politiky a jak bude také pak Evropa vnímána africkými zeměmi. Co se týče systému preferencí, víme, že je tady celá řada návrhů, abychom využívali například Světovou banku a jednotlivé indikátory, které mají, abychom vytvořili indikátory, které budou přátelské vůči těmto zemím, například index eh, lidských zdrojů, zranitelnosti. Bohužel to nebylo za to v potaz, před ty výsledky by pak byly jiné a myslíme si, že eh, když došlo k reformě GSP, tak eh, to může vést k tomu, že některé země nebudou chtít podepsat FT a v určitých zemích a to nám přijde politování hodné. Co se týče politiky Evropské unie a lidských práv, myslíme si, že tady velký spor mezi legislativou v oblasti mezinárodního obchodu a v oblasti práva, lidských práv. Například právo na potraviny, tady zvláštní zpravodaj OSN se k tomu mnohokrát vyjádřil, chtěl si zasáhnout. Do jisté míry spoleháme, že eh, trh zajistí potravinovou bezpečnost, ale do jaké míry mezinárodní obchod eh, nezajišťuje tuto jistotu, eh, myslím, vede k tomu, že VTO brání této politice v rozvojových zemích. Politiky potravinové bezpečnosti jsou takové, že hlavní slovo má VTO a dané země nemohou uplatňovat svoji politiky, aby mohly zajistit potravinovou bezpečnost. Takže opět bychom to chtěli rozporovat a žádáme o zvážení, jak mezinárodní um, právo v oblasti obchodu zasahuje do mezinárodního práva o lidských právech. Dále případ Kambodži, porušování lidských práv v této zemi, co je konkrétním výsledkem a jaké eh, nabídky jsou v oblasti volného obchodu. Co se týče jednotlivých eh, reform, sice požadujeme doložky, které obsahují lidské práva, ale komise musí aktivovat eh, aplikaci těchto doložek. Vidíme celou řadu občanských organizací z Kambodže, které dávají důkazy o zneužívání, což se předává také DigiTrade a Není podle nás jenom na komisi, aby rozhodla, zda bude aktivovat tuto doložku či ne, takže nám přijde smutné, že ty reformy vedou spíše k negativním výsledkům. Také si myslíme, že té typ vyjednávání otevře některé tyto eh, diskuse opět eh, o lidských právech a bude mobilizovat eh, občanskou společnost a celou řadu jiných organizací. Když se díváme na stávající opatření v rámci té typ vyjednávání, tak vidíme celou škálu různých problémů, sociálních otázek, ekologických eh, otázek, které jsou i v evropských zemích. Takže v tomto smyslu bychom měli mobilizovat naši pozornost na tyto aspekty. Dále, eh, evropské kompetence v oblasti investic stále slyšíme prohlášení, že zahraniční přímé investice jsou dobré, že to vyvolá růst, nová pracovní místa, ale opět jaký růst, jaká pracovní místa? Ten předpoklad je takový, že investice jsou dostačující pro rozvoj, ale myslíme si, že to tak není. Naopak eh, vidíme, že lidé eh, zabírají půdu eh, jaksi nelegálně, je to sice ziskové pro celou řadu společností, ale neposiluje to sociální trvalé udržitelný rozvoj, trvalé udržitelný ekonomický rozvoj. Takže opět musíme prosazovat naše práva, ale i povinnosti. V Myanmaru jsme kritizovali opětovné otevření EBS. Je tady určitá tendence něco slibovat, ale především kvůli zisku. A Myanmar nemá cíle pro rozvoj, ale spíše to tam nyní určují podnikové cíle. Chtěli bychom nové pokyny, co se týče podnikání, eh, pronajmů půdy a podobně. Co se týče transparentnosti, možná jste slyšeli o alternativním mandátu, je to koalice občanské společnosti, je tady celá řada textů, které jsou k dispozici, je tady určitá, určitý nedostatek, co se týče naplňování transparentnosti, protože to má dopad na jejich fungování. Co se týče INTE výboru, INTA má čím dál tím důležitější úlohu v rámci spolurozhodování a to vede k celé řadě jednání za zavřenými dveřmi. Vylučujete i občanskou společnost, chtěli bychom vidět vyhodnocení jednání, takže bychom chtěli mít přístup k některým těm důvěrným textům. A chceme, aby veřejnost měla přístupnost k těmto textům. Chceme také zajistit, aby politika sdělení DG Trade identifikovala jak rizika, tak ztráty a nejen poukazovala na situace, kde je to výhodné pro obě strany. Eh, ze zkušenosti víme, že je celá řada subjektů, které naopak eh, ztrácejí. Už jsem zmínila celou řadu případů, ale ještě jedna věc. Zvláštní zpravodaj OSN učinil několik eh, doporučení, jak zlepšit sledování obchodu z hlediska lidských práv. Chtěli bychom slyšet reakci od příštího parlamentu a komise, také zpráva výboru pro rozvoj a jejich doporučení, jakým způsobem zlepšit práci. Chtěli bychom zcela jistě slyšet reakci ze strany tohoto výboru. Děkuji mnohokrát. Let's go back to Jean-Luc eh, Marty. Vidíme se panu Martimu. Chtěl bych eh, něco říci o tomto výboru. Jako předseda tohoto výboru bych vám chtěl říci, co se týče transparentnosti organizujeme nejrůznější slyšení, semináře, takže skutečně se snažíme a nevím, zda jiný výbor pro obchod eh, zajišťuje takovéto služby jako my. To je jenom poznámka, když jste hovořila o našem výboru. Eh, Děkuji vám mnohokrát, eh, pane profesore. No, já už jsem si myslel, že jsem sám, což je trochu překvapení. Nyní bez mikrofonu pokračují pánové. Ja, danke, danke schön. Děkuji vám. Vyslechli jsme mm, dosti různorodé názory eh, na obchodní politiku. Pokud je o poslední vystoupení, ano, tady musíme určité věci odlišit. Kdo hájí jakou pozici v rámci eh, tohoto výboru INTA? Protože Tady existují politické většiny, politické menšiny, které se projevují při schvalování textu. Zástupkyně sociální společnosti tady eh, hovořila o Eh, věcech hlediska a prodev. Jsou tady prostě návrhy, které někteří poslanci podporují, jiní je zamítají. Myslím, že v každém případě se tady projevují pohledy na eh, obchodní politiku eh, z různých úhlů pohledu a to už dlouho. Eh, říká se, už, už se blížíme k dohodě, ale pak třeba uplyne další rok, další dva roky a nic se nestane. Já tedy jen těžko dovedu posoudit, v čem vlastně spočívají ty problémy, když vezmeme v úvahu různé kritiky, které byly formulovány jak eh, můžeme udělat dobrý krok vpřed? Jak postoupit úspěšně dopředu? Aby došlo k skutečnému přínosu z hlediska prosperity pro všechny partnerské země a aby bylo možné jednou provždy opravdu věci pozitivně uzavřít na základě kritiky. Co můžeme udělat proto, abychom opravdu pokročili vpřed? Děkuji. Prosím, eh, nyní eh, stínový zpravodaj za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uklidnit eh, zástupce, kteří jsou tady na zasedáních za zavřenými dveřmi se neříkají zase tak nějaké velice tajné věci. Nepředstavujte si, že na takové eh, zasedání přijde pan Demarty a řekne úplné eh, důvěrné, tajné věci eh, které nikdo neví. Nepředstavujte si to tak, že kdyby vy jste se mohli přeměnit v v nějakou malou myšku, která by to tady mohla poslouchat, že byste se dozvěděli něco až tak pozoruhodného. Tedy pokud jde o tady eh, tuto strategii, já mám tady dvě poznámky. Za prvé otázka interní konzistentnosti, koherentnosti eh, u evropské hospodářské, eh, evropské obchodní politiky. Vy jste to řekl, pane řediteli. Evropa má v dnešní době velice, velice bohatou agendu vyjednávání o obchodních dohodách. Člověk má pocit, že Evropa Eh, zvažuje své ofenzivní i defenzivní zájmy, eh, zvlášť pro každé jednání. Eh, prostě v každém jednání jsou ti, kteří jsou, se prosadí, ti, kteří naopak musí ustoupit. Někdo vyhraje, někdo prohraje. A ten ta rovnováha v každém vyjednávání se prostě vytváří Eh, mezi koalicí těch, kdo mají ofensivní eh, zájmy, proti koalici těch, kdo mají defensivní zájmy. To, že Evropa nemá průmyslovou politiku, to, že Evropa má tak eh, obtížně stanovitelnou vizi svého rozvoje. To si myslím, že právě vytváří všechny ty problémy, které zde v našem výboru i v těchto různých jednáních zažíváme, protože tady zní otázka, co vlastně chceme pro budoucí eh, evropskou hospodářskou situaci. Probíhá diskuse zejména o transatlantické dohodě, a mm, otázka zní, jaká je rovnováha pro Evropu, jaká je pozice Evropy pro, z hlediska globalizace, eh, jak se tady stavíme mezi různými aktéry, jako jsou Spojené státy, Čína, další nově se rozvějící země. A myslím, že eh, nejen frakce zelených, ale já čtu i e, texty dalších, například pan de Frein, jeden z vašich předchůdců, e, který také e, vyjadřuje určité pochybnosti o té rovnováze Evropy. Například transatlantická smlouva. Ne, nevstupujeme příliš snadno do americké strategie brzdění Číny. A pak některé další specifické otázky je podle mého názoru jeden z neúspěchů tohoto volebního období, bylo rozdělení Evropy v otázce čínských fotovoltaických panelů. Zapomeňme na tu specifičnost konkrétně čínských fotovoltaických článků panelů. Ale je tady velmi důležitá věc. Členské státy byly velice rozdělené a na veřejnosti ukazovali nejenom na některých interních zasedáních, to by bylo normální, že jsou rozdílné názory, ale ty rozdíly v názorech se projevovaly veřejně na mezinárodní scéně a to rozdělení bylo opravdu velice radikální. A já jsem konstatoval, jak Čína využívala tohoto rozdělení, jako ostatně také Rusové velice často využívají e, odlišných názorů členských států a ten nedostatečná jednota Evropské unie vůči partnerům, to, myslím, velice poškozuje naše zájmy. Já mám pane Demarty, jednu otázku. To, že komise pravděpodobně bude muset potvrdit ehm, GMO 1007, eh, je to dobrá zpráva pro jednání eh, s Američany nebo ne? A teď mám několik otázek na naše přátelé. Otázka služeb. Eh, služby, jistě, to je také podnikání, s tím není žádný problém, ale myslím, že bychom kolektivně eh, si měli dát pozor. Eh, ne, ne říkat, toto je pouze podnikání a neotravujte nás s jinými ohledy, než je podnikání. Jsou tady některé aktivity, jako je například vodohospodářství, zásobování vodou a podobně. Otázka liberalizace eh, zásobování vodou. Myslíte si opravdu, že je to pouze podnikatelská záležitost? Tady musíme být eh, opatrní. To je i otázka demokracie. Voda, to je přece společné Eh, bohatství celého lidstva, domnívat se, že zásobování vodou je pouze a výlučně podnikatelská věc, to by mohlo být nebezpečné. A další otázka, kterou chci položit. Zmiňujete také dohodu s Cariforum. Eh, jak se vám, jak se díváte na otázku daňových rájů eh, z hlediska z liberalizace finančních služeb? Eh, v obchodních dohodách jsou velice špatně ošetřeny otázky daňových rájů, daňových úniků a podobně. Zajímal by mě váš názor na tuto věc. A zástupce malých a středních podniků tady hovořil. Mě by zajímal váš názor na eh, veřejné zakázky. V dnešní době eh, Evropa liberalizuje trh veřejných zakázek. Myslíte si, že eh, Spojené státy 23 eh, trhu veřejných zakázek vyhrazuje pro malé a střední podniky. Myslíte si, že je to chybou? Nebo byste si přáli, aby podobný postoj či podobná preference eh, existovala i v Evropě? A teď se obracím na zástupce odborů. Já jsem dost dobře nepochopil, já už jsem dnes tu jednu otázku totiž položil eh, paní Segor. Nepochopil jsem dost dobře u Eh, ale my klademe otázky eh, komisi, ne jednotlivým řečníkům. No tak já tu otázku položím eh, tady komisi, nebo komisaři přímo. No, hodně se hovořilo o otázce transparentnosti. A ptám se, jak zvládáte tuto otázku, která se neustále vrací v jednáních v jednáních s rozvinutými zeměmi, ale ne pouze s rozvinutými zeměmi. Já myslím, že dnes jsme trošku ve slepé ulici s otázkou demokracie a transparentnosti. Myslím, že vy také těžko můžete vysvětlit občanům, eh, přemýšlivým občanům, že eh, jednáte o věcech, které zajímají celou společnost a eh, že oni nemohou mít přístup eh, k těmto různým aspektům, které se týkají Kanady, Japonska či Spojených států. Děkuji. A Paul Murphy Zague jako poslední. Děkuji účastníkům panelu. Vím, že pořad před, jednací pořad předpokládá také, že budou závěrečné poznámky ze strany panelistů, takže budou moci se vyjádřit. Když se podíváme na rozvahu Eh, agendy pro obchod komise, tak záleží na tom, eh, jestli je někdo neoliberál a v tom případě asi by se na tu rozvahu díval jako na pozitivní a nebo pokud je proti té liberalizaci, tak by to asi viděl spíše negativně, takže ty pro a proti asi vidíme spíše takto. Velké, eh, velký klad z hlediska toho, co udělala komise, je to, že padla akta. To si myslím, myslím, dokazuje, že když tyto obchodní politiky eh, jsou vystaveny světlu a vidí na ně ehm, veřejné mínění, tak jak si odezní a mohou dokonce umřít při pořádné mobilizaci mínění. A to by se bojí tedy komise, aby se nestalo také s TTIP. E Já bych se pana Mrtyho chtěl zeptat, eh, jaké poučení z toho komise vyvodila zcela jasně vyvodila poučení, že je třeba zdůrazňovat růst a pracovní příležitosti a všechny ty kladné věci ve své komunikační strategii. Tady se komise evidentně poučila, ale zde se také poučila v podstatnějších věcech, jak opravdu zapojit občanskou společnost do procesu, aby opravdu zastupovala pak zájmy lidí. Zda eh, to, že padla akta, zda je to opravdu určitý mezník, že si komise uvědomila tedy, že potřebuje nový přístup, uvě, ví to teďko. A druhá věc, eh, co je zcela určitě Proti to je rozšíření SDS, eh, eh, síta jinak, jinými slovy. Eh, budeme o tom ještě hovořit v příští diskusi. To je velice znepokojivý návrh dokumentu, protože zdá se, že eh, by mohly být žalovány potom eh, evropské vlády americkými korporacemi a naopak to by znamenalo po implementaci síta a to by byla urážka nejenom sociálních pracovních právních práv, ale také demokratických práv, aby ne, že lidé budou mít právo, ale cizí korporace korporace budou moci žalovat vlády. Takže to je zcela určitý zápor. Ale pozitivní je, že už se o tom více ví. TTIP, pokud je o to, tady co si myslíte o pozastavení těchto jednání? Zna to znamená uvědomění, že je tady hodně věcí, že je tady velký tlak ze strany veřejnosti, že je třeba přihlížet ke konzultacím z veřejnosti, jak opravdové je ten závazek eh, konzultovat veřejnost a jak moc je to otázka načasování, aby se to moc nedostalo eh, do předvolební kampaně s tím, že se počká, pak se to zase vrátí na stůl posléze eh, při jednání a bude se dál s Američany jednat. Pak myslím, že ještě jedna věc, jsme, to jsme si uvědomili, že tady musí být naprosto nezávislé posuzování dopadu, protože při diskusích TTIP tady chodí, přichází sem komise a říká, že tady jde o miliony pracovních příležitostí a celé miliardy eh, více růstu a o tomhle mluví celé vlády po celé Evropě. A když se podíváte hlouběji, tak tam nic moc není tam je autor té hlavní zprávy z Německa, hodně, z které se hodně vychází a tam je závěr. Ano, nebyl by negativní dopad na eh, pracovní příležitosti, ale zlepšení růstu a pracovní příležitosti by bylo jenom mírné. A komise i národní vlády eh, mohou za to, že to přehánějí. Dá se tedy z tohohle něco vyhodit, vyho, vyvodit, aby tady byl opravdu nezávislý eh, trvalý orgán, který by prováděl mm, nezávislé posuzování dopadů všech různých aspektů obchodních dohod. Nikdo další se nehlásí. Děkuji mnohokrát. Takže, pane eh, Marty, teď máte slovo vy. mnohokrát. Pokusím se odpovědět na celou řadu otázek, pokud se mi to podaří, ale myslím si, že se pokusíme i strukturovaně poukázat na některé otázky, které zazněly. Co se týče propojení s trvalé udržitelným rozvojem lidských práv a jaký vztah to má k obchodu. V první řadě je patrné, že trvalý udržitelný rozvoj je důležitou součástí našich obchodních dohod. Ale musíme si také uvědomit, že obchodní dohody nemohou být jediným nástrojem, který zajišťuje pokrok v této oblasti. Může to být eh, užitečný nástroj, nicméně nemůžeme požadovat po těchto obchodních dohodách, aby eh, udělali zázraky. Myslím, že bychom se neměli stydět za to, co děláme v oblasti kapitoly trvale udržitelného rozvoje, která je součástí těchto obchodních dohod a také si musíme uvědomit, že v celé řadě případů omezení ambicí obsahu této kapitoly, především s rozvojovými zeměmi, tam ty překážky vytvářejí často právě ty rozvojové země, protože si chtějí ponechat také svoji svrchovanost v této oblasti, takže je to nesmírně citlivá otázka. Rád bych se například vrátil k tomu, co říkal pan Lange a dal případ eh, IPAS. To je velký případ eh, v této oblasti IPAS. Například je tam výkonná doložka, která znamená, že může dojít k pozastavení platnosti této dohody, pokud vzniknou velké problémy v oblasti lidských práv. A je to jeden z problémů, se kterým se potýkáme v rámci tohoto vědávání. Snažíme se zde najít kompromis, Například chceme odkazovat na dohody kotonu, to bylo zmíněno, a také to bylo zajištěno v nedávné dohodě se západní Afrikou. Takže tady je důležitá otázka jasnosti cílů, rovnováhy a respektu vůči partnerovi, se kterým jednáme. Například padla také zmínka některých problémů v rámci FTO, potravinové bezpečnosti. Dále zástupci církví. Opět tento obchod nebyl dobrý pro rozvoj. Naopak, například v Bali bylo jasně patrné, že tam byla téměř jednomyslnost ze strany afrických eh, zemí AKT, co se týče usnadnění obchodu, protože usnadnění obchodu je pro ně velice výhodné, to je jim jasné. A velice jsme se tomu přiblížili. Pan předseda si asi vzpomíná, že jsme se dostali téměř do konfrontace s Indií. Nejde o jasný cíl v oblasti zabezpečení potravin, ale v této oblasti musíme jednat tak, abychom nebránili rozvoji jinde, abychom nebránili potravinové bezpečnosti v jiných zemích. Je, je to nesmírně složitá otázka právě v oblasti výkonu v rámci těchto sankcí a těchto doložek. Ano, nepoužíváme ten přístup sankcí, protože si myslíme, že to nebude příliš pomáhat. Chceme naopak prosazovat dialog, spolupráci vzájemnou mezi občanskou společností a zcela upřímně v případě USA používáme sankce. Jedná se o kapitolu v oblasti rozvoje, práce. Tam to nefunguje. Tyto sankce nic neprosadily. Proč? Protože tento prostředek se velice těžko uplatňuje a prosazuje. Je důležité, aby nás partneři brali za vážně, například to umluva Mezinárodní organizace práce, je důležité, abychom vše brali vážně v rámci našich obchodních vyjednávání, ale opět, tato vyjednávání nemohou nahradit ostatní politiky Evropské unie. Měli bychom zde odvést svůj spravedlivý kus práce a takto zajistit pokrok. Rád bych se vrátil ještě k dalším otázkám. ISDS a určité obavy, že dochází k šíření ISDS, že tady jsou určitá rizika. Zde bych chtěl připomenout, že ano, ve většině bilaterálních dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, jich asi 1400, se objevuje ISDS a neslyšeli jsme o žádné diskuse ani interně v rámci členského státu o těchto otázkách, takže co děláme po Lizabonu? Snažíme se zajistit společné využívání těchto nástrojů, ale rovnovážným způsobem, abychom měli možnost respektovat, ale i regulovat danou oblast. Je to pro nás nesmírně důležité, cené a chceme si ponechat naše právo na regulaci. Tohoto práva se nechceme vzdát. A nyní francouzsky bych chtěl odpovědět panu Žado. Ne, nebudeme vyjednávat eh, tyto sociální věci. Nebudeme se vzdávat eh, určitých výhod, eh, i když naše partneři budou důležití, abychom eh, vlastně prohandlovali tyto aspekty. Je tady kolektivní žádost a chceme i po našich partnerech, aby to respektovali, takže nebudeme se vzdávat našeho zdraví, ochrany spotřebitele, právního základu. Ne, to se jistě neuděláme. A vy jste zmínil, pokud je tady schválení to GMO 1007, zda je to dobrá či špatná zpráva při vydávání z USA, tak to není tak ani onak. Znamená to, že budeme dále uplatňovat naši legislativu. To je vše. Tato legislativa existuje, je uplatněná, je aplikovatelná eh, v této situaci, takže co podle mého názoru se řeší v rámci vyjednávání eh, s USA, zcela jistě nespochybní naši legislativu v oblasti GMO, protože tuto legislativu budeme dál uplatňovat tak, jak je nyní upravena, především v oblasti GMO. Tady e, veřejnost je zásadně proti a tak to asi bude pokračovat, takže vůbec ne, uvažujeme nebo nejednáme eh, z USA, že by mohli uplatnit GMO právě v Evropě, protože naše občané to nechtějí. To není prvek našeho jednání. Takže také jsme eh, nedováželi maso z hormony. Takže i zde budeme obhajovat naši volbu a pokud chceme vytvořit určitý postoj nebo přístup s velkými partnery, také z USA, která chce zajišťovat další růst a vytváření pracovních míst, tak pokud se nám podaří konvergovat naše legislativy, tak ano, ale pochopitelně těchto věcí se nevzdáme. Ještě jednou přejdu do angličtiny. Co se týče veřejných služeb, opět chci to říct si velice jasně, nebudeme vyjednávat s žádnými partnery z třetích zemí o veřejných službách. Je tady jasné ustanovení, které je v GATT, co se týče veřejných služeb, uživatelských služeb a ať už se rozhodneme pozitivně či negativně, například s Kanadou máme negativní seznam. Toto opatření GATT bylo opětovně zavedeno v naší kapitole o službách a potom zde máme přílohu 2 této kapitoly, což znamená, že toto opatření je zde uvedeno a týká se to i vody. Čili týká se to těchto politik. Je tady celá řada věcí, které zaznívají zde i tam v této veřejné diskusi, nicméně to neodpovídá tomu, co děláme. A co se týče USA, tam budeme postupovat stejně. Zcela jistě netvrdím, že USA se to bude nutně líbit, ale není to něco, co jsme ochotni projednávat. Opět musíme se podívat na realitu tak, jak je a musíme vyjednávat tyto obchodní dohody z hlediska evropských zájmů, Není to ideologický projekt, tak eh, či onak, který by se orientoval více doprava nebo doleva. Ne. Má to zajistit správný růst, nová pracovní místa pro Evropskou unii. Je to dobře známo, je to dobře zdokumentováno, že Pracovní místa spojená s obchodem jsou lépe placena než jiná pracovní místa, to je jasné. Takže i v rozvojových zemích, zemích, které jsou otevřené obchodu, se vedou lépe, co se týče potírání chudoby, vytváření pracovních míst, prosazování lidských práv, takže to vše je viditelné. A to je má reakce na jednotlivé poznámky, které zazněly. Ještě možná na závěr, co se týče exportních refundací, to už téměř eh, neexistuje. Po reformě společné zemědělské politiky se to eh, vyskytuje pouze v krizových situacích a v těch eh, krizích možná se vývoz zaměří někam jinam, takže já si myslím, že to nebudeme už vůbec používat. A co se týče ještě Afriky, tam bychom se neměli dívat pouze na to, co dělá Evropská unie, ale musíme se podívat na to, co dělají ostatní. Není to pouze otázka vývozu a vývozní konkurence v oblasti zemědělství nebo dotací. Je to také otázka dotovaných eh, vývozních eh, dotací, například eh, ze strany Spojených států, nebo pokud se zasílají potraviny v naturálích eh, na některé trhy. Čili jak eh, USA a jejich podniky, eh, nebo třeba Čína, také pronikají na další trhy. A také se musíme dívat na globální balíčky, čili zda i ostatní vyvíjejí určité snahy, takže myslím, že v průběhu času se zavážeme k tomu, že už to nebudeme dělat, ale Bohužel v tuto chvíli ostatní nejsou eh, připraveni přijmout stejné závazky jako my. Takže opět musíme se na to dívat z trošku širší perspektivy. Pokud je o akta, chtěl bych se ještě vrátit k akta. Pan Murphy odešel. Ještě dříve, než si vyslechl mou odpověď. Ale já myslím, že někteří mu to vyřídí. Tak a má odpověď k akta. Za prvé, určitě je možné vyvodit poučení z akta, ale první poučení, které bych já osobně e, vyvodil, je, že jsme se neměli zúčastnit těch jednání ne proto, že to byla špatná ďábelská jednání, ale proto, že přidaná hodnota těchto jednání byla velice omezená a e, vytvářelo to víc problémů, než to problémů řešilo. Bylo to jednání, které ve skutečnosti šlo e, dále, než kam e, to umožňovala naše evropská legislativa. Vytvářelo to mnoho emocí, nebylo to transparentní a já tedy, pokud mohu se vrátit k transparent, transparentnosti, dostávám se od akta k transparentnosti, tak bych chtěl eh, připomenout to vše, co děláme eh, o jednání se spojenými státy. Já eh, přicházím z národních orgánů přes 25 let a když mohu srovnávat otevřenost národních um, orgánů a otevřenost komise, tak já myslím, že my se nemusíme červenat. A teď, co děláme u TTIP. Za prvé, poprvé jsme zveřejnili Eh, oficiální dokument komise, kde jsme přesně řekli, čeho chceme dosáhnout. Máme tady nezávislou studii eh, komise, která hovoří o dopadech a já bych zase chtěl hájit to, co říkáme v posouzení dopadu. Eh, žádná jiná politika v Evropě mm, nemá více studií dopadu než právě politika obchodu. My máme čtyři kroky v takovém posouzení, zatímco jinde jsou to pouze dva kroky e, například otázka posouzení udržitelnosti v polovině e, jednání, ekonomická analýza při ukončování těchto jednání a pak ještě posouzení ex poste. E, takže ty dvě prostřední fáze, to eh, není používáno nikde jinde. Nikde není takové posouzení dopadu v jiných eh, politikách a eh, to uprostřed jednání či před dokončením jednání, před dosažením dohody o, o takové aspektu. Já si tedy myslím, že nikde jinde taková další analýza není. Nemusíme se tedy červenat a používáme nejmodernější nástroje, eh, modely, eh, které velice dobře umožňují posoudit dlouhodobé dopady. Eh, není to nějaké nepromyšlené, je to opravdu velice seriózní posouzení a Eh, my ve všech, jako ve všech ekonomických studiích používáme eh, takové spolehlivé nástroje, spolehlivé studie. A když si to srovnáte, tak opravdu vidíte, že my patříme k těm velmi seriózním studiím. Eh, dále vedeme veřejné konzultace před i po takových jednání, například Eh, panel s experty eh, i se zástupci eh, veřejnosti. To se také málo kdy stává s celou řadou partnerů. Jistě, že je vždycky možné všechno ještě dále zlepšit, ale E, to všechno děláme ještě e, nad e, ten rámec toho, že pravidelně informujeme parlament, Evropský parlament, národní partnery a také samozřejmě bereme vážně civilní, tedy občanskou společnost, nevládní organizace a je tady také dohled legislativní my partnery, to jest Evropským parlamentem a radou podobně jak tomu má být v demokratickém systému. A rád bych také eh, připomněl, že eh, jednáme i mnohem otevřeněji, než tomu bylo v minulosti. A eh, všechno bude otevřeno dalším kontrolám také ze strany ombudsmana. A každá dohoda bude jasně k dispozici Eh, pro každého občana. Já nemyslím, že asi všichni občané budou nutně eh, chtít pochopit, co v tom je, ale eh, v každém případě je možné vysvětlit, co se tady odehrává a já mohu opět připomenout naše závazky v tomto směru. A na závěr ještě francouzsky, budu reagovat na některé další otázky pana Žadota. Pokud jde o vnitřní eh, konzistentnost našich obchodních jednání, samozřejmě, že je vazba mezi různými obchodními jednáními na různých úrovních. Samozřejmě to se snažíme brát v úvahu. A je také vazba mezi obchodním jednáním a dalšími politikami, abychom mohli mít výhody z takových obchodních jednání v oblasti zaměstnanosti a růstu, tak je tady určitá řada podmínek z hlediska našich konkurenceschopných a produktivních kapacit. Není to pouze otázka vývozu, je to i otázka dovozu, eh, celé ten řetězec eh, globální hodnoty. Eh, objem dovozů na našich vývozech je velký. A prostě na jedné straně tady samozřejmě se podívat zvlášť na dovozy, zvlášť na výhody, to by bylo příliš merkantilistické. Vždycky je možnost, to je jisté, eh, z další věci zlepšit, ale pokud je o konzistentnost, to nás opravdu, myslím, trápit nemusí. To taková obava tady reálná není. Eh, pokud jde o vnější Eh, konzistentnost. Citujete pana Defrena, on není jeden z mých eh, předchůdců, on nikdy nebyl v DG Trade, on byl generálním ředitelem eh, a byl také vedoucím kabinetu pana Lamyho během jednoho mandátu a byl tedy ve vnější službě. Každý samozřejmě může vyjádřit své názory, ale prostě ten úhel pohledu není stejný. Eh, myslím, že TTIP určitě přináší eh, příležitosti. My nemáme ideologický přístup ani pro Čínu, ani proti Čínu, Číně. Není to rozhodně snaha zadržování Číny. Taková není naše vize. Jistě rozvíjíme i eh, jednání s Čínou o investicích. Jednou možná s Čínou bychom měli ještě pokročit dále, ale nejsme naivní ani vůči USA, ani vůči Číně nevyjadřujeme nějakou ideologickou preferenci jedním či druhým směrem. Jisté je, že americká ekonomika je pro nás určitě otevřenější než eh, čínská ekonomika. Tolik tedy mohu říci a já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho, že jsem přeskakoval z jedné věci do druhé. Mnoho věcí tady zaznělo a možná jsem na některé otázky zapomněl. Eh, pominul jsem je, takže mi to promiňte. Eh, děkuji, vážený pane Eh, de Marte a mám tady tři osobní poznámky. Eh, už skoro ke konci našeho volebního období. Myslím si, že eh, naše obchodní politika má vlastně dvě, dva aspekty. Pokud se týká našich vztahů k radě a komisi, jedná se o interinstitucionální vztah, který obecně vzato byl příkladný, tedy ten vztah mezi institucemi pokud jste byli schopni se do toho angažovat, dostali jste informace na vysoké úrovni. Já jsem zpravodaj pro TTIP a přál bych si, aby můj protějšek, který sedí v Capitol Hill, měl ten takový stejný přístup k informacím, jaký jsem měl já tady. A platí to samozřejmě nejenom o mě, ale i o ostatních členech monitorovací skupiny pro tohoto výboru pro TTIP. Pochopitelně, že máme odpovědnost, jsme zodpovědní za tyto výsledky, ale musíme za to pochválit také komisi, protože oni byli vždycky ochotní sem přijít. Vždycky reagovali na naše požadavky prát, dokonce v uvozovkách příkazy. A já bych chtěla pro zápis říci tohle že komise nikdy nezradila ve svém závazku vůči tomuto výboru. Všechno, co slíbili, taky udělali. Minimálně se o to pokusili a vždycky eh, jednali velice Eh, odpovědně a opravdu reagovali na eh, naše požadavky. Před Lisabonskou smlouvou, to je politická eh, poznámka, o této politice rozhodovala Rada komise. My jsme mohli to diskutovat, přijímat zprávy, ale když došlo na rozhodování, tak ty ostatní orgány to udělaly. Lisabonská smlouva Eh, eh, změnila všechno, ale musela nejprve ji naplnit konkrétním obsahem. A to si myslím jsme udělali a dokázali jsme to a to i proto, že jsme o to velice usilovali, že jsme za to bojovali, ale také proto, že komise se nestavila proti. Naopak byla ochotná se s námi angažovat a sdílet s námi informacemi, kdežto předtím vlastně jako kdyby to patřilo celé jenom jen. Uh, a já si opravdu myslím, že na konci tohoto pětiletého období můžeme říci, že až na pár výjimek tento parlament eh, schvaloval, souhlasil s iniciativami komise, bylo jenom pár výjimek, například eh, padla už tady akta, to samozřejmě byla jedna z velice důležitých událostí, k nímž během těchto pěti let došla. Ale měl bych říci, že stejně působivou většinou, kterou byla zamítnuta akta, byly naopak stejnou takovouto většinou přijaty ostatní iniciativy a udělal to tento výbor a parlament. A nakonec eh, otázka, která se týká podstaty a směru politické. Obchodu, eh, otevírání obchodu není eh, něco, co by patřilo do pravomoci jenom rozhodování komise. Je to ústavní mandát, je to ve smlouvách Máme to v článku 3 a 206 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Tam se hovoří o svobodném a spravedlivém obchodu. To nejsou nějaká doktrinární, to nejsou doktrinární výrazy, to jsou prostě zásady. Máme otevírat obchod a odstraňovat překážky. To není politické stanovisko, to je ústavní mandát, který plyne ze smlouvy o Evropské unii. Tudíž i my jsme nuceni eh, dodržovat článek 20 smlouvy, stejně jako musíme respektovat a plnit mandát, který eh, přichází, schází článku 3 a 206 smlouvy o fungování Evropské unie. Já jsem velice hrdý, že se nám podařilo ustavit velice konkrétní, kredibilní, že ustavit velice konkrétní, kredibilní obchodní politiku Evropské unie a pět eh, politických eh, eh, skupin podporuje. Já znám samozřejmě, já respektuji názory i tohoto výboru a já rozhodně nejsem nějak zaujat proti těm politickým skupinám, které se nerozhodly podpořit tu variantu, na které se jinak většina shodla. Ale fakta jsou fakta a ta jsou tady. A když eh, pokud je o vyjednávání s třetími státy, je to důležité, protože ty státy teď vědí, že samozřejmě parlamenty, jejich složení se mění, může se, eh, i změní se rada, změní se eh, komise, ale obchodní politika studie tady zůsta, obchodní politika Unie tady zůstane a na to bychom měli být hrdí. Děkuji mnohokrát. Teď budeme mít další bod jednání, který bude probíhat jako neveřejná schůze. Proto bych požádal všechny, kdo nemá právo tady zůstat, aby tuto místnost pokud možno co nejrychleji a nejtěžeji opustili. Ani žádnou